La séance est reprise. Takže zahajujeme jednání a začneme tam, kde jsme skončili včera večer. A budeme eh, postupovat v následujícím eh, pořadí. Začneme 1A, lavou 1A, pak zvláštní nástroje, převody na EE e a S, jak jsme se dohodli včera, pak bude čtyřka, pilotní, to budou právě pilotní projekty a přípravné akce a další, další sekce a potom skončíme platbami. A pokud jde o 1A, tak tady je důležité upřesnění. Paní zpravodajko, máte slovo. Como decía, tengo un pequeño comentario. Ano, děkuji, pane předsedo. Já k tomu mám drobnou připomínku. Týká se to jedné změny technické povahy. Po tolika změnách, které jsme provedli a na základě politické dohody se čísla často měnila. A v tabulce jsme neprovedli změnu jednoho řádku. V programu 09 03 03 té části, kde jde o prostředky nad rámec návrhu Evropské komise, bychom měli uvést 10 milionů na místo částky 6 milionů. Je to ta příloha, která se týká kompromisu 1A 090303. Tady jde o podporu interoperability. A e, týká se to interoperability na řádku 090303 na místo částky 6 milionů, to má být 10 milionů. Děkuji. Takže to byla oprava. Oprava chyby. Pan Depré. Uh, oui, ano, mm, já jsem včera oznámil, že pokud jde o hlasování včerejšího odpoledne, jsme neměli problémy, ale možná je budeme mít teď dopoledne k okruhu 1a a 4. Ale chci každopádně poděkovat eh, hlavním zpravodajce, chci poděkovat i koordinátorům za EPP. U některých věcí, kde, kde byl problém, se to podařilo vyřešit, takže u okruhu 1A4, tak ty výhrady, které jsme měli, byly staženy a děkuji všem, kteří to umožnili. Takže to nám to začíná hezky ten den, pane Depré. A budeme teď hlasovat o okruhu 1A. A nejprve je tu ten první blok. Hm, tak jak to bylo navržené komisí v první fázi. Podrobnosti máte v příloze tabulky 1, takže kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? Děkuji. Kdo proti? Čtyři ruce. Takže tento blok je přijat. Teď druhý blok kde jsou ustanovení týkající se prostředku nad rámec toho, co předpokládala komise, což je příloha tabulka 2. Předkládám hlasování, hlasujeme, kde pro, kdo je proti, čtyři proti. Takže tento blok je schválen. A teď se ještě vracíme ke zbývajícím hlasování, které nebyly pokryty kompromisem. 010201. První pozměňovací návrh 796, který, ke kterému se staví zpravodaj negativně, kde je pro. Děkuji, kde proti. Ruce dolů, kdo se zdržel nikdo se nezdržel, zamítná se. Nyní 527. Zpravdy se staví negativně, kdo podporuje tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Ruce dolů, kdo se zdržel? Nevidím. Takže zamítnuto. 619 Opět negativní postoj zpravodaje, kdo podporuje tento návrh. Děkuji vám, eh, ruce dolů, kde proti. Kdo se zdržel? Nevidím, že by se někdo zdržel, takže zamítnuto 020201 4211, negativní postoj zpravodaje, kdo je, podporuje tento návrh. Děkuji. Se dolů, kde proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 020202, pozměňovací návrh 755 a 4212, negativní postoj zpravodaje, kdo je pro, ruce dolů, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. 04030101 1018, negativní postoj pravodajem. Kdo podporuje tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Se dolů, kdo se zdržel, nevidím. Zamítnuto. Stejný řádek 759 a 4216. Negativní postoj zpravodaje. Kdo podporuje tento návrh? Děkuji, kdo je proti. Děkuji. Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítnuto. 08020301 815 a 4273 negativní postoj zpravodaje. Kdo podporuje tento návrh? Děkuji. Ruce dolů. Kdo proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. na řádku 08020302 816 a 4274 negativní postoj zpravodaje. Kdo podporuje tento návrh? Děkuji, ruce dolů, kde proti? Ruce dolů, kdo se zdržel, nikdo. Zamítá se. Takže další 080204 59, 43, 17, negativní postoj hlavní zpravodajky, kdo je pro, děkuji, kdo je proti. Zamítá se. 0803 negativní postoj zpravodajky, kdo podporuje tento návrh. Děkuji, kdo je proti. Kdo se zdržel? Nikdo, zamítá se. 524 negativní postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zamítá se. 0804 666 a 874 negativní postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? kdo se zdržel, nikdo zamítá se. 0804010268, negativní postoj zpravodajky, kdo je pro. Děkuji, ruce dolů, kdo je proti. Kdo se zdržel, nikdo. Dvě, dva se zdrželi, aha. Zamítá se. 09 04 03 02 821 42 79 Negativní postoj zpravodajky, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ruce dolů, kdo se zdržel? Nikdo, zamítá se. Řádek 12.03.01 357. Negativní postoj zpravodajky, kdo je pro? Děkuji, ruce dolů, kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Nevidím. Zamítá se. Stejný řádek, ale 1005. E, příznivý postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Půjde proti. Myslím, že se přesto zamítá, tedy, tedy že je přijato, ale prověříme elektronicky. Jste připraveni? Zahem hlasování. Konec. Schváleno 17 eh, hlasů proti 14. Řádek 15.02.01.01, 851, negativní postoj pro lidi, kdo podporuje eh, tento návrh, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Na řádku 15.02.01.02 2 návrhy 853.43.11. negativní postoj zpravodajky. Kdo podporuje tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Ruce dolů. Kdo se zdržel? Tři se zdrželi. Zamítá se. Na stejném řádku. 825 a 4283 stejné a negativní postoj zpravodajky, kde je pro. Děkuji, ruce dolů. Kde je proti? Kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Zamítá se. 15.03.01.01.822.42.80 Negativní postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji ruce dolů. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel. Zamítá se. Nula dva jedna nula šest nula jedna čtyřicet třicet devět negativní postoj zpravodajky, kdo je pro. Ruce dolů. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Vidím jeden, jeden hlas takže zamítá se 020201 4211 754, negativní postoj zpravodajky, kdo je pro? Děkuji, ruce dolů, kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítá se. Na stejný řádek 926. Příznivý postoj zpravodajky, kdo je pro? Ruce dolů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Na stejném řádku 386. Přízní postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji vám. Ruce dolů. Kdo je proti? Děkuji. Ruce dolů. Kdo se zdržel? Nevidím. Schváleno. 020202, první návrh, což je 755 a 4212, negativní postoj zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítá se. Na stejném řádku 360 Řízní postoj zpravodajky, kde pro. Děkuji. Ruce dolů. Proti. Tři hlasy. Kdo se zdržel? Dva, tři. Schváleno. 0204 0203 659 příznivý postoj zpravodajky, kdo je pro, Můžeme hlasovat elektronicky, prosím. Hlasujeme. Konec. Je tu jeden hlas EPP navíc. Konec. Ano, aritmetika. Zamítá se 18 proti 16. Na řádku 02040301. První pozměnící návrh 660. Zpravej pro, kde pro. Děkuji, kde proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Na stejném řádku 41.34. Spravodajka proti, kdo je pro? Ruce dolů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 04030103. Návrh 361. Spravodajka pro, kdo je pro? elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Tento návrh je schválen 16 proti 14. 04030104, první návrh 4043, zpravodajka proti. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Ruce dolů, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Někdo zamítá se. K stejnému řádku 387, zpravodajka pro, kdo je pro. Děkuji, ruce dolů, kdo je proti. Tři, kdo se zdržel, dva se zdrželi, pozněvací návrh je schválen. Stejný řádek 4074, Zpravodajka proti, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel, nevidím. Zamítá jsem. 04030105 4041 negativní postoj zpravodajky, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? ruce dolů, kdo se zdržel, nikdo zamítá se. 04030201 zpravodajka pro, kdo je pro. Elektronicky, zájem hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 17 proti 17, pardon. Ano, 17, 17, čili zamítá se. 473 negativní postoj zpravodajky, kdo je pro tento návrh. Děkuji ruce dolů, kdo proti. Kdo se zdržel dva. Zamítá se 0403 0202 364 4, eh, zpravodajka pro, kde je pro. A vezmeme to elektronicky. Konec hlasování. 20 proti 14. 0403 02 03 41 24 negativní postoj zpravodajky, kde je pro tento návrh. Děkuji, kde proti tomuto návrhu. Děkuji ruce dolů, kdo se zdržel, nikdo se nezdržel, zamítá se. Na stejný řádek 365 pro deka pro kde pro. Děkuji. Kde proti. Ruce dolů, kdo se zdržel. Schváleno. 06 02 01 01 to tež téma, kde je pro. Ruce dolů, kdo je proti. Děkuji. Ruce dolů, kdo se zdržel, nevidím. Zamítá se. 08020201 negativní postoj zpravodajky, kdo je pro. Ruce dolů, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 03, 661 negativní postoj zpravodajky, kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo zamítá se. Na stejném řádku 385 příznivý postoj zpravodajky, kde je pro? Děkuji proti Kdo se zdržel? Kdo se zdrželi? Schváleno. 08.02.03.368 368 pro, kde pro. Děkuji, kde proti. Tři proti, takže schváleno. 08020301 815 a 4273 negativní postoj zpravodajky, kde je pro. Kdo je proti? Ruce dolů, kdo se zdržel? Dva se zdrželi. A tento návrh se zamítá. Na stejný řádek 392 pozitivní postoj zpravodajky, kdo je pro, elektronicky, zahajem hlasování. Konec. Schváleno 16 proti 15. A na stejném řádky 43, 40 eh, pozitivní postup pravidlajky, kdo je pro, proti, 2, kdo se zdržel, nikdo, 2. Schváleno. 0802030216 a pozměňovací návrh 4274, to je to též téma, negativní název zpravodajky, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, dva se zdrželi, zamítá se 0802030310 ústní pozměňovací návrh eh, z pravodajky. a eh, takže jinak pozitivní postoj, kde pro, kde děkuji, kde proti. Ruce dolů, nikdo se nezdržel. A s tím ústním pozměňovacím návrhem schváleno. 08 06 349 Eh, zpravodajka pro, kde pro. Děkuji, ruce dolů, kde proti. Děkuji, kdo se zdržel, nevidím, schváleno. Na stejném eh, řádku 4399, zpravodajka pro, kde pro, kde proti. Nikdo se nezdržel, takže schváleno. 080204 818 4276 příznivý postoj zpravodajky, kde pro, elektronicky, zahajuji hlasování, konec hlasování, zamítá se 21 proti 12, 670. Negativní postoj z pravodajky. Kde je pro? Kde je proti? Děkuji, kdo se zdržel, nikdo se nezdržel, dva se zdrželi. Takže to se zamítá. A 090302 negativní postoj pravodajky, kde je pro? Ruce dolů, kdo proti. Ruce dolů, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel, takže zamítáme. Takže další eh, řádek 0903033264. Zpravodaj se k tomu staví kladně, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Takže se schvaluje. La ligne 0904, un amendement 4005. 902, žádost 40-55, Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Je, návrh je zamítnut 10.01. Je to, eh, zpravodajka je proti. Kdo je, eh, pro? Kdo je proti? Děkuji. Proti, děkuji, zdržel se. Návrh je zamítnut 14.03.01, návrh 4046. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Návrh zamítnut. Linie 140401, návrh 4131, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Děkuji. Zdržel se někdo, nikdo se nezdržel. Návrh je zamítnut. Linie 15.02.01.01. První návrh 4309. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Elektronické hlasování proběhne nyní. Hlasování je ukončeno. Eh, návrh byl zamítnut, 16 eh, ne, 15 eh, ano. Návrh 43-38, kdo je pro, kdo je proti? Děkuji, zdržel se někdo? Ne. Návrh byl přijat. Linie 15.02.01.02. Pozměňovací návrh 853 a 43.11. Spravodajka podporuje tyto návrhy. Kdo je pro? Eh, elektronicky to prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Eh, pozměňovací návrh eh, byl přijat, 18 hlasů pro, 15 proti. Linie 150203, návrh 266, pravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Návrh je přijat. E, 15.02.03, pozměňovací návrh 266, zpravodajka je pro, kdo je pro? O tom jsme právě hlasovali, říká pan předseda, ano. Možná to můžeme ještě jednou prověřit. Ano, 266 pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti. Byl přijat 24.02.01, pozměňovací návrh 41.29, zpravodajka je proti, kdo je pro, proti. Děkuji, zdržel se někdo hlasování. Zamítnout linie 32040301, pozměňovací návrh 111 e, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. To je přesně ten, co už jsme právě také přijali. E, e, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Hm, nikdo se nezdržel a tím byl pozměňovací návrh přijat. Tím jsme nyní eh, oddíl 1a ukončili. Eh, budeme pokračovat zvláštními nástroji. Sur les instruments spéciaux, nous avons des votes euh, séparés. Eh, co se týče těch zvláštních nástrojů, tak eh, tady budeme hlasovat u 040403 eh, pozměňovací návrh 783. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Eh, pane Dupré, chcete, žádáte si slovo? Pan Dupré, prosím. Eh, ano, pane předsedo. Já se přiznávám, že jsem poněkud překvapen zvýšením prostředku. k tomuto řádku rozpočtu. Je tam 27 milionů v návrhu komise a tady je potom 150. Mě překvapuje toto navýšení. Zdá se mi, že je to poněkud nadměrné oproti tomu, eh, jak ten rytmu, s ním se to využívalo v předchozích letech. Takže možná by bylo lepší ten pozměňovací návrh tam, kde je menší částka. Rád bych znal eh, na, na to návrh komise. Paní zpravodajka. No, d'abord la commission. Oh, pardon, toi, pardon. Je, toi, je connais le tien. Nejprve komise, prosím. Qui s'exprime au nom de la commission? Kdo je tu za komisi, prosím? Ty odhady komise jsou takové, jaké byly v rozpočtu na rok 2015, jak paní zpravodajka připomněla včera. Takže komise zůstává u těchto odhadů. Vyhovuje vám to, pane Depre? Eh, jedna věc je, že komise říká, že to tak má být, ale já jsem byl překvapen, že celková částka navýšení tam byla. Pokud bychom měli mít nějaký rozumnější návrh, tak bychom měli hlasovat podle toho návrhu eh, výboru FAM, abychom to nezdvojovali. Když uděláme z 25 na 150, tak to zvyšujeme šestkrát. Já chápu, že chceme vyslat politický signál, ale přijde mi to přece jenom trošku nadměrné. To znamená, že globalizace bude mít skutečně dramatické účinky. Madame Niriada, vous avez la parole. Uh, Chtěla bych pouze říci, že se díváme tedy na obnovení těch eh, prostředků a to je tedy zapotřebí, abychom to vytvořili, než budou prostředky čerpány. A mm, to, myslím, není eh, jediné navýšení. Vzpomínám, že jsme tu, abychom hlasovali a že debata je skončena, takže se prosím vyslovte k návrhům, které vám předkládám.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 7401, Kdo je pro. Je vous Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tři se zdrželi, čtyři. Schváleno. A 6210 odpadá. na řádku 13.06.01. Návrh, který je předmětem negativního postoje zpravodajky, kde je pro, kdo se zdržel. Děkuji, ruce dolů. Zamítnuto. Nyní na řádek 40.002. 002 příznivý postoj zpravodajky. Děkuji, ruce dolů, kdo je proti. Děkuji. Nikdo se nezdržel. Schváleno. Následující odpadá. Pokud jde o poznámky, 040401 6211, kdo je pro, ruce dolů, kdo je proti, 5, nikdo se nezdržel, schváleno. Tím pádem jsme skončili hlasování na téma zvláštních nástrojů. A teď přecházíme k transferům ze sekce 3 do 10. To jsme odložili. Paní Holmer, chcete se vyjádřit? Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V podstatě dlužím ještě kolegům a kolegyním odpověď ze včerejška úplně přesně, protože to bylo zde taková, takové opatrné vyjádření. Mezitím už jsme dospěli k úplné schodě. To znamená, že na výlohy, které výročně slouží pro stěhování a cestování, potom pro budovy a bezpečnost v oblasti IT. To by mělo eh, být přeneseno jinam a personální náklady ty zůstanou kompletně eh, v programu a také v zodpovědnosti komise. To znamená, když někdo například se vydá na cestu, tak eh, nejdříve musí podat žádost o finance přes prostřednictvím delegace o u komise. To znamená, přenáší se to na zodpovědnost na místě, protože eh, personál všechno je na místě, IT, budovy a tak dále, tak proto to dává smysl, aby se to zjednodušilo a z 15 rozpočtu, z 15 té rozpočtové linie to bude potom přenvedeno do trojky. Jinak se zde nebude krátit nic. Jestliže by se něco mělo odehrávat proti našemu plánování než, nebo proti našim úmyslům, tak eh, rada by se rozhodla přece jenom zkrátit prostředky tak potom po schůzce v rámci rady eh, mohu navrhnout, eh, že bychom potom k rozpočtu parlamentu provedli protihlasování. E, normálně by jinak, ale všechny věcné záležitosti byly vyjasné, e, vyjasněné. Rada si nepřeje zde nic krátit. Pouze by se měly združit administrativní náklady, měly by být e, přehlednější a praktikovatelnější. A jinak eh, komise zodpovídá za vedení programu, řízení programu a co se týče personálních záležitostí, tak to nezmění nic. Dobře, takže negativní postoj zpravodajky zachováme. Takže k tomuto pozněcímu návrhu transferu, který je e, předmětem přece jenom tedy příznivého postoje, příznivého postoje zpravodajky, kdo podporuje tento návrh, Ruce dolů, kdo je proti? Nikdo proti, nikdo se nezdržel. A teď přejdeme k okruhu čtyři. A u okruhu čtyři Nejprve první blok pozměňovacích návrhů, jimž chceme eh, tedy obnovit prostředky na úrovni k, tak, jak je navrhla komise ve svém návrhu rozpočtu. Je to, odpovídá to příloze tabulky 7. Pardon. Jsou to částky tedy pod tou úrovní, jak předpokládala komise, každopádně příznivý postoj zpravodajky, kde je pro. Děkuji, kde je proti. Nikdo, nebo je někdo proti? Zdržel se někdo? Přijato. Druhý podblok. Obdovená výše prostředků, jak to předpokládá komise. Tabulka 8, přílohy. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? Pět hlasů proti. Návrh byl přijat. Třetí podblok. Prostředky nad rámec částky v té řádce, o které rozhodovala komise, to je tedy tabulka 9. Spravodajka je pro. Kde pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Dále. No, se dostáváme k hlasování o pozměňovacích eh, návrhů, které jsou združeny v kompromisu. Jsou to čtyři totožné návrhy. A budeme hlasovat. Unblock. pozměňovací návrhy eh, o kterých můžeme hlasovat en blok. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Držel se. Nikdo se nezdržel. Tyto čtyři pozměňovací návrhy byly zamítnuty 19.03.01. Eh, eh, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Držel se? Nikdo? Zamítnuto. Řádek 21.03.01.04, pozměňovací návrh 8016 a 4290 jsou totožné, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdržel se? Nikdo? Zamítnuto. 210701 pozměňovací návrh 540. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto. 230202. Pozměňovací návrh 79, 73 a nebo 42, 48. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Někdo? Zamítnuto. A nyní připomínky. Mohli bychom hlasovat o celém bloku společně? Ty linie tu jsou zde uvedeny, návrh 43, 37 až 43, 32, tedy všechny návrhy dohromady, také 43, 31, 29 až 27. Nechci všechny předčítat. Spravodajka je pro. Hlasujeme, kdo je pro, proti. Dva hlasy proti. Přijato. Dále oddělené hlasování 050104, pozměňovací návrh 4137. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo? Proti? Děkuji. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 13.05.60.01 pozměňovací návrh 170. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Přijato. 19.02.02 pozměňovací návrh 374. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Dva hlasy. Přijato. 19.03.01.04 Pozměňovací návrh 773. Kde pro? Pravodajka je proti, tedy kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo? Zamítnuto. 19.03.01.05 pozměňovací návrh 877. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Vy nejste pro, kdo je proti? Nikdo se nezdržel, zamítnuto. 19.03.01.06 pozměňovací návrh 176. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 20 hlasů pro, 11 proti, 3 se zdrželi. Dále řádek 19.03.01.07 pozměňovací návrh 157. Můžeme tedy hlasovat. Zpravodajka je pro. 157 a 43, 43. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo. Zdržel se dva hlas, tři hlasy. Přijato. 20.02.01 pozměňovací návrh 30.24. Pravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Přijato. Dvacet jedna nula dva nula jedna pozměňovací návrh 3045, Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 18 pro, 16 proti, jeden se zdržel. 21.02.04 pozměňovací návrh 333. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Držel se? Nikdo. Návrh byl zamítnut. A stejný řádek. Návrh 173. Zpravodajka je pro. Kde pro? Děkuji. Proti? Jeden hlas proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. 21.02.07.01, pozměňovací návrh 307, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Promiňte. Návrh byl zamítnut. 307 byl zamítnut. 210208 pozměňovací návrh 648, respektive 377. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Tři hlasy. Nikdo se nezdržel. Přijato. 21.02.08.01 pozměňovací návrh 378. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat 16 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. 21.02.51.04 pozměňovací návrh 4048. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se nikdo. Návrh byl zamítnut 21.03.02.03. Pozměňovací návrh 180, respektive 634. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 175. Spravodajka je pro tento návrh. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Tři. Nikdo se nezdržel. Jeden hlas se zdržel. Přijato. Pokračujeme v hlasování 210401 pozměňovací návrh 174. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Někdo, někdo se nezdržel. Přijato. Stejný řádek, pozměňovací návrh 614, respektive 379. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji proti, tři hlasy, držel se dva, pozměňovací návrh byl přijat. 21.08.02, pozměňovací návrh 323, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, proti. Čtyři hlasy proti, přijato. 22.02.03.01, pozměňovací návrh 4062, Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Jeden hlas, dva hlasy, zamítnuto. Sedm hlasů se zdrželo. Dobře. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto 15 ku 15. 22 02 03 01 první pozměňovací návrh 4010. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva hlasy proti. Zdržel se nikdo. Přijato. Stejný řádek. Pozměňovací návrh 172 a 41, 86 a 728 s ústním pozměňovacím návrhem. Tento text bude vypuštěn. Budeme hlasovat. Kde pro? Proti? Nikdo se nezdržel. Přijato. 23.01.06.01 pozměňovací návrh 4047. Spravodajka je proti. Kde pro? Nikdo? Všichni jsou proti, kde tedy proti? Děkuji. Držel se? Nikdo? Zamítnuto. Tak jsme ukončili hlasování eh, k okruhu 4. A teď se dostaneme k bloku hlasování o přípravných opatřeních. Pravodajka chce k tomu ještě něco říci? Děkuji. Dě, dě, děkuji. To je, jak víte, týká se to tabulky přípravných akcí. A tady byla určitá vyváženost mezi kategoriemi a přípravného výboru, specializovaných výborů. A to je možná tedy to nejsložitější, o čem budeme rozhodovat, to nejtěžší pro rozpočet. Máme důvod, proč tím můžeme být spokojeni. Je mi líto, že jsem nemohla zapracovat více odstavců do přípravných akcí. A ty by si zasloužili více součástí. A máme zde určité stropy, proto se obávám, že tady nemůžeme více dodat. Dobře, tak to je globální hlasování. Omlouvám se, myslím, že je třeba to ještě upřesnit. Vzhledem k hlasování o transferu pro Evropskou službu pro vnější činnost budeme mít více než 400 tisíc v kategorii 1A. Můžeme to přesunout tedy z kategorie 3 do 1A a, a e, pro e, projekt pro překlenutí sociální propasti. Zdá se, že to je citlivější, abychom to e, vyřešili takto v důsledku restrikcí. Začali jsme trojkou, ale bude lépe to tedy přesunout, bude to hm, smysluplnější to mít tedy na tom prvním místě. Děkuji. Dobře. Pan Dupri. Pardon, nemám že... Já se mluvám, já jsem to úplně nepochopil. Jestli tedy může zpravodajka zopakovat ten návrh, protože jsem byl rozstýlen. Vzhledem tomu, že jsme hlasovali o tom převodu z okru 3 externí, eh, služba pro vnější činnost, tak máme 5 milionů e- eur, eh, které jsou k dispozici. Clair pour chacun. Je Myslím, že už je to jasné. Takže teď můžeme hlasovat v jediném hlasování. Takže kdo je pro přijetí této kompromisní zprávy, tak může zvednout ruce. Děkuji. Kdo je proti? Dva? Tři, ne, šest. Tím je tato zpráva schválena. A můžeme přejít eh, k dalším částem. Dám slovo paní Holmajer. Pane předsedo, pouze stručně. Oproti včerejšku se nic nezměnilo. To znamená, údaje jsou stejné, ale musím ještě něco vysvětlit. Přičemž u rozpočtu rady eh, se vydáváme na pozici rady, ale měli bychom provést tři hlasování u žádostí FDE. E, zde se v tom hlasovacím seznamu eh, objevuje, že to je BAČ, čili rozpočtový výbor, ale to není rozpočtový výbor, je to IFDE. Ehm, byla jsem dotazována, proč zamítáme eh, žádosti nebo návrhy BAČ, ale jsou to návrhy FDE. E. Ehm, my jsme žádné hlasování neprovedli. Ehm, byl to pozměňovací dopis eh, Byra a je to to, o čem jsme na zasedání koordinátorů také hovořili a jinak eh, nepředkládáme žádné změny. Merci, madame le rapporteur. Donc... Děkuji. Teď tedy přejdeme k hlasování. První hlasování se týká těch tedy eh, rozpočtových eh, položek návrhu komise s některými úpravami. Kdo je pro, tak může zvednout ruku. Kdo je proti, Avis donc favorable. Nous avons maintenant. A nyní. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Je to řádek 403 a 101. 403 T3, čili tam o, snížení o 3 miliony dosažení rovnováhy mezi plus a minus. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Je vous remercie, baissez les mains, avis contraire. Děkuji, kde proti. Kdo se zdržel? Takže elektronicky. Scrutin je clos. Takže konec hlasování. 25 proti 9. Teď tady máme opravný rozpočet. Vidíme tu ty ten rozpis, je to příznivý postoj zpravodajky, kde je pro, kde je proti. 6 hlasů proti. Takže je to schváleno, tento amending letter, a tím se dostáváme k samostatným hlasováním. Řádek tisíc. E, pozměňovací návrh 8019 a 4293 Negativní postoj zpravodajky. Kdo podpor, podporuje tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 1006, 8020 a 4294. Stejné téma, ne, nepříznivý postoj zpravodajky, kde je pro, Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 1200. 80, 21, 42, 95, které jsou předmětem eh, negativního postoje zpravodajky, kde je pro. Děkuji ruce dolů, kde je proti. zamítá se. 1402, a 4296 zamítnuto s pravodajkou, kde je pro. Ruce dolů, kde je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Zamítá se 2105. Eh, Pozměňovací návrh 8392. negativní postoj zpravodajky, kdo je pro. Děkuji. Ruce dolů, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Teď se dostáváme na řádek 400. Negativní postoj zpravodajky. tři hlasy pro, tři hlasy proti. Kdo se zdržel? Takže v řádku 408 8 3, 2, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? A skončíme Evropským parlamentem, přejdeme na radu okruh 2 2010 Ligne 2010, ligne 2200, ligne 2202 des amendements 8502, 4173 et 4172. A máme několik návrhů, které budou předmětem společného hlasování. A zpravodajka má negativní postoj těmto návrhům. 2200 a 2202, takže kde proti? Děkuji. Zamítá se. Teď se dostáváme k eh, soudnímu dvoru a tam máme čtyřku. Nejprv kompromis 1, 12 dodatečných pozic, příznivý postoj zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tři se zdrželi. Takže celkový postoj je kladný. A, takže tím se dostane hospodářská soutěž na lepší úroveň. Tím se dostáváme ke kompromisu P. To je 9 soudců pro soudní dvůr, příznivý postoj zpravodajky. Děkuji, kde proti. Nyní přecházíme dál poznámkám 1406, pozměňovací návrh 2203, příznivý postoj zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Nevidím. Dva se zdrželi schváleno. Nyní přecházíme k šestce ESVČ, oddíl 6, spolupráce s Evropským parlamentem. Tady je kompromis a hlasování bloku, příznivý eh, postoj zpravodajky, předkládanou hlasování. Ruce dolů, kdo je proti. Nyní přecházíme k návrhu zpravodajky k oddílu 7. Kompromisní návrh, který je předmětem podpory eh, zpravodajky, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Schváleno. A teď se dostáváme k odděleným hlasováním na řádku 1004. Pozněcí na návrh 7600. Kde je pro? Ruce dolů. Elektronicky prosím o 7600 na Dvacet dva proti 12 schváleno. 264 návrh 2503 příznivý postoj zpravodajky. Kde pro? Děkuji, ruce dolů, kde proti. Elektronicky. Konec hlasování. 23 proti 12 schváleno. S7, S1, 4036 a 40 To je, ono je to identické. Každopádně negativní postoj zpravodajky, kde je pro. Děkuji. Kde je proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Dostáváme se k desítce služba pro vnější činnost. Tři pozměňovací návrhy na řádku 3001, 3003 a 3004 jsou návrhy 2809, 28.10 a 28.11, kterých můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Kdo se zdržel, nikdo se nezdržel. Tím jsme skončili i s dalšími oddíly. A přecházíme k platbám. Takže jak to vypadá u těch pladeb? Nejprve tu máme nějaká hlasování v blocích. První blok, který se týká prvního návrhu komise a těší se příznivému postoji zpravodajky, kdo je pro tento návrh. Ruce dolů, kdo je proti. Pět je proti. Pane Deprech, chcete si vzít slovo? Ano, pane předsedo. Blok číslo 2 a blok číslo 3. U bloku 1 jste říkal, že není žádný problém, ale u bloku 2 tam bychom o tom měli hlasovat. Ta úroveň těch závazků podle nás nebyla tak vysoké, ale hlasovali jsme ze solidarity s, věč, s většinou našeho výboru, protože samozřejmě je potřeba, abychom byli jednotní na, před radou. U bloku 3, tam jsem měl určité výhrady v tomto stádiu ohledně celého využití té e, e, rezervy. Nemohu zaručit samozřejmě, že celá skupina bude eh, hlasovat stejným způsobem, bude proto hlasovat, ale nemohu tedy celkově zaručit nic než svůj vlastní hlas. Ano, Máme tady klíčový problém a to jsou ty nezaplacené položky, kde jde o to, aby se nalezlo nějaké řešení s radou. Nenajdeme ho teď a tady, ale musíme nějaké najít. Každopádně do toho boje se naplno pustíme. Takže bloku 1 už jsme hlasovali, k bloku 2 Eh, přízní postoj zpravodajky. Hlasujeme. Kde je proti? Děkuji. Pět hlasů proti. Tento návrh byl přijat. A nyní blok 3. Tady jde o platby, které jsou poněkud vyšší oproti návrhu komise. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Pět hlasů bylo proti. Tak jsme tedy přijali tyto tři bloky. A teď se dostáváme k dalšímu hlasování 040260 pozměňovací návrh 2014-2020. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Držel se. Zamítnuto. 0402 61 Pozměňovací návrh 2014, 2020. Zpravodajka je proti. Já se ptám, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 0402 62 pozměňovací návrhy 2014-2020. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Eh bien, nous en avons terminé. Takže máme opravdu agendu, která nás zaměstná do zítřka do večera nebo by mohla, ale paní Guarezabal, paní Holmajer připravili hlasování velice důkladně. A chci také vyzdvihnout práci sekretariátu Moniky Strasser. Odvedli skvělou práci. Takže paní Gorezabal, ano, děkuji, pane předsedo. Budu stručná, abychom o tom mohli přemýšlet, o těch výsledcích hlasování. Chtěla bych také poblahopřát našemu výboru, protože se nám podařilo předložit návrh k vyjednávání, který se staví vůči radě opravdu otevřeně. A Musíme myslet tedy na to, o čem jsme právě hlasovali. Zaujali jsme jasnou, přímou pozici e, vůči radě a přitom se nám podařilo respektovat své priority. Chtěla bych poděkovat všem koordinátorům, stínovým zpravodajům. Práce to byla velice složitá, bylo předloženo velmi mnoho pozměňovacích návrhů a opravdu není snadné zohlednit priority, které se tu objevily a já se domnívám, že koordinátoři i stínoví zpravodajové eh, vynaložili velké úsilí. Děkuji také sekretariátu. Eh, každou čtvrt hodinu bylo nutné provádět změny, protože jsme se rozhodli nějak jinak. Bylo nutné přizpůsobovat rozhodnutím hlasovací seznamy. Já vám velice děkuji a také děkuji Eh, Monice, ale i všem ostatním, kteří se na tom podíleli. protože je to ve prospěch Evropské unii a to je konec konců cílem nás všech. Děkuji. Eh euh, Takže toto hlasování si skutečně vyžádalo obrovskou práci. A já eh, chci vyzdvihnout toto úsilí, ať už jde o úsilí paní zpravodajky a koordinátorů a všech poslanců výboru. A včetně, znovu zmiňuji náš sekretariát, všichni si zaslouží poděkování. Máte moji úctu, ba i obdiv a plody tohoto pas- hlasování jsou eh, vlastně nastavení velmi dobré laťky eh, pro příští vyjednávání. Uvidíme, jak bude reagovat eh, rada, jak se bude snažit komise, aby se vyřešil problém pladeb, který je v této chvíli naprosto nepřijatelný. Dotýká se regionů a některých samozprávných území, které teď hrozí, že nedostanou prostředky, výzkumná centra a další, kde bychom měli eh, oživovat eh, investice a tak dále, takže je neomluvitelné takové spoždění, musíme najít eh, řešení. Uvidíme. Každopádně je tu naléhavá potřeba to řešit a komise, nová komise, rozhodně nemůže říct, že 300 miliard na investice pro eh, někdy na, až v roce 2016 až 17. Je potřeba to vyřešit hned teď. A již teď musíme uhasit ten nebezpečný oheň, kterého se může stát požár, takže je to něco, co je neodkladné. To hlasování, myslím si, že zbystřilo naši pozornost, teď už jde o to abychom našli kompromis s radou. Myslím, že pokud jde o žádoucnost toho cíle, tak tam se shodneme, ale teď musíme najít eh, ty správné modality a eh, pes je vždycky zakopán v podrobnostech. A máme jednání i na tedy odpoledne, případně budeme muci... Eh, Budeme se moci účastnit eh, také slyšení paní Georgieva. To má být ve čtvrtek odpoledne 13.30. Já vám děkuji. Jsou ještě nějaké dotazy? Něco, na co se chcete zeptat? Tím pádem jednání skončilo. Děkuji vám za účast.